Good Dobré odpoledne, kolegové. Děkuji, že jste přišli. Pan předseda Moraes tady dnes odpoledne nebude, takže předsedat budu dnešní odpolední zasedání já. První bod je jako obvykle přijetí pořadu jednání. A chci vás seznámit s následující změnou. Bod 12 což je prezentace návrhu zprávy o zřízení programu výměny pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021 až 2027. Perikles 4 bylo odloženo. Doufám, že nikdo nemá žádnou námitku. Takže program byl upraven a přejdeme na sdělení předsedy a oznámení jazykového režimu tlumočení bude k dispozici dnes ve všech jazycích, až na galštinu bohužel. A zítra dopoledne budou k dispozici všechny jazyky, kromě chorvačtiny a galštiny, a pak odpoledne kromě chorvačtiny, galštiny a malčtiny. A nyní potvrzení ujednání koordinátorů podle pravidla 205. Pokud jde o informace ze zasedání koordinátorů z 19. listopadu a jmenování zpravodajů. Claude Moraes jako předseda výboru LIBE byl jmenován zpravodajem pro návrh nařízení, kterým se mění nařízení Rady číslo 539 lomeno 2001, kterým se zařazují třetí země na seznam jejich státní příslušníci musí mít výzum při překračování státní hranice a také o které, nebo u kterých zemí není požadováno výzum, pokud je o, o vystoupení Spojeného království z Unie. A Sophie Inwald z ALDE byla jmenována zpravodajkou pro usnesení o aktivitách pracovní skupiny. Pokud je o právní řád a boj proti korupci v EU a konkrétně pokud je o situaci na Maltě a ve Sloven- na Slovensku a Fernando López Aguilar, neboli já, budu spravodajem, vaším spravodajem k humanitárním výzum, to je zpráva vlastního podnětu. A pak tady máme ještě otázku na komisi, která se týká základních práv osob afrického původu v Evropě. Na základě rozhodnutí koordinátorů ze 27. září se začalo připravovat usnesení Libe o základních právech osob afrického eh, původu v Evropě a otázka k ústnímu zodpovězení, na kterou se dohodly politické skupiny. A bude to předloženo konferenci předsedů s tím, že by to bylo zařazeno na program plenárního zasedání v lednu s rozpravou. A uzavřít by se to mělo usnesením podle pravidla 128. Doufám, že tato rozhodnutí koordinátorů budou podpořena výborem. Žádné námitky, dobře. Dále v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Máme tady také oznámení, které se týká sedmého nebo sedmi návrhů na řízení komise Eh, nařízení o vstupu a výstupu. Jde o stanovení pravidel pro informace, které mají členské státy poskytovat komisi, pokud je o razítkování cestovních dokladů ve výjimečných situacích, když není technicky možné zadávat údaje do systému. do systému ETIAS a jde také o technické řešení, které usnadní shromažďování údajů v členských státech a v Europolu. A máme také návrh přílohy k prováděcímu nařízení komise, kterým se stanoví specifikace pro kvalitu, rozlišení a použití otisků prstů a obrazu obličeje pro biometrickou verifikaci a identifikaci v systému vstupu a ústupu a dále se stanoví specifikace a podmínky pro webovou službu systému vstupu a výstupu, Stanoví se požadavky na systém vstupu a výstupu, na výkonnost tohoto systému a dále opatření k zavádění interoperability mezi systémem EES a systémem VIS. Základním aktem je nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu a výstupu za účelem zadávání údajů o vstupu a výstupu a odmítnutí vstupu státním příslušníkům třetích zemí při překračování vnějších hranic členských států a kterým se také stanoví povinky pro přistupování k systému EES pro účely vymáhání práva a také se upravuje úmluva, kterou se provádí Schengenská dohoda a nařízení 767 2008 a 1077 2011. Přijetí těchto prováděcích aktů bylo oznámeno všem členům výboru LIBE přes zpravodaj Libedia 23. listopadu. A byla stanovena interní lhůta pro eh, vznášení námitek. V každém případě členové, kteří chtějí vznést námitku, musí informovat sekretariát LIBE do 4. prosince v poledne. A pokud je o elektronické hlasování, hlasovat se bude zítra v 9.15. A zítra přijdete, nezapomeňte si sebou také elektronické karty. A teď obsahová část našeho pořadu jednání. Bod 3. Posouzení hrozeb organizované trestné činnosti. Vyslechneme si prezentaci pana Filipa Amana, který je vedoucím jednotky pro strategii v Europolu. Tak se začneme touto prezentací vyhodnocení internetového organizovaného zločinu ze strany Europol z roku 2018. Je to jeden ze strategických dokumentů, který poskytuje zacílenou analýzu vznikajících hrozeb a klíčového vývoje v oblasti kybernetického zločinu v posledním roce. A učí se také budoucí trendy a vývoj a předkládají se doporučení. Já předám slovo panu Amanovi, aby nás seznámil s hlavními zjištěními za rok 2018. A potom bude prostor pro dotazy ze strany členů. Prosím, pane Amane, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za příležitost seznámit nás s každoročním vyhodnocením organizovaného kybernetického zločinu. Je to zpráva, kterou zveřejníme každý rok. Jak jste právě zmínil, je to dokument jedinečný, protože poskytuje informace o hrozbách a trendech v kybernetické oblasti, se zaměřením na EU a doplněno je to také příspěvky z průmyslu, z akademických kruhů a od dalších partnerů. A je to nejenom přehled jednotlivých hrozeb a trendů, jak je vidíme my, na základě informací, které máme a které dostáváme od našich partnerů. Je tam také řada doporučení pro vymáhání práva, ale cílem je také poskytnout politikům, tvůrcům politiky informace v různých oblastech. Tolik tedy přehled k tomu, jak jsme to dali dohromady. Hlavní příspěvky jsou z našich, od našich partnerů v členských státech. Máme průzkumy, které zasíláme, máme průzkumy mezi třetími osobami, má, využíváme také poradní skupiny. Teď máme tři skupiny, jednu pro internet, bezpečnost internetu, jeden pro finanční sektor a jednu pro poskytovatele komunikačních služeb a využíváme také open source výzkum Pokrýváme celou řadu různých oblastí, samozřejmě zaměřujeme se na tři povinné oblasti. Máme jedno z center, které je součástí Europolu a které má za úkol zabývat se technologiemi, platbami a sexuálním zneužíváním dětí na internetu. To jsou samozřejmě oblasti, na které se zpráva zaměřuje, ale zabýváme se také souvisejícími oblastmi Máme tam přílohy a ty se dotýkají takových exotičtějších témat, bych tak řekl. Jak říkal pan předseda, ohlížíme se zpět zhruba o 12 měsíců, aby jsme zjistili, co se stalo, jakému vývoji došlo a jakým způsobem by se případně dal předvídat vývoj pro další 12 měsíců. Jeden z klíčově, na z klíčových věcí, když se ohledeme zpět, samozřejmě souvisí s GDPR – to je významná legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti, která vstoupila v platnost. Takže to je dobrá zpráva i z naší strany. Očekáváme, že základní úroveň bezpečnosti stoupne, protože také očekáváme, že bude hlášeno více porušování bezpečnostní údajů. My samozřejmě musíme být schopni takové věci vyšetřovat. Další významná událost byla eh, velice významná spolupráce, jejímž cílem bylo zaměřit se na dark web. Podařilo se uzavřít dvě největší tržiště na darknetu, Alphabet a Ansa. A další bod jsou kryptoměny dostávají se do hlavního proudu, neboli je to legitimní platební mechanismus. A vzhledem k tomu, že došlo k nárůstu některých těch kryptoměn, staly se cílem zločinců. Takže tady máme osm klíčových hrozeb a trendů. Výkupné je bohužel hlavní hrozbou a zůstane hlavní hrozbou. A když se podíváme na cryptojacking, to v podstatě znamená, že zločinci používáš počítač, něco z té výpočetní síly, aby získávali kryptoměny. A to se teď také stává klíčovou hrozbou, protože z pohledu zločinců je to méně riskantní, představuje to pro ně menší úsilí. V undergroundovém trhu jsou různé nástroje, možnosti, které si můžete pronajmout. Mimo jiné vám to umožňuje spustit datové útoky, neboli způsobit, že nějaká stránka celá padne. Ty služby jsou k dispozici k pronájmu. Za malou měsíční platbu si to můžete pronajmout, i když nemáte příslušné technologické dovednosti. A ty nástroje a služby jsou k dispozici pro nejrůznější aktéry, bez ohledu na to, jaké jsou vaše motivy, jestli jsou politické, finanční nebo jiné. Lidé mohou použít stejné nástroje a stejné služby na tom undergroundovém trhu. Stále více se zavádí standard chip and pin. V oblasti Eh, platebních podvodů pořád ještě dominují podvody s kartou, která není předložena, ale jsou i další hrozby. A když se podíváme na kryptoměny, třeba bitcoiny, určitý nárůst těchto kryptoměn, já myslím, že jeden bitcoin loni stál 19 000 dolarů a zločince se proto teď zaměřují na vlastníky kryptopeněženek, nebo na burze, kde je možné kryptoměny proměnit na jiné peníze a podobně. Sociální inženýrství, to znamená hacking těch Mumálních eh, operačních systémů je také jednou z hlavních záležitostí, kterým se zločinci věnují, věnují, protože někdy je snadné obejít lidskou kontrolu, je to snazší než u technické kontroly. Darknet eh, trhy nebo tržiště jsou stále hrozbou, to už jsem říkal, a nejde jenom kybernetický zločin, ale i tradiční zločin, který se přesouvá do této oblasti. A v oblasti sexuálního zneužívání dětí pozorujeme nárůst zneužívání komerčních komunikačních nástrojů za účelem distribuce materiálů, které se využívají k sexuálnímu zneužívání dětí. Rychle projdu trošku podrobněji těch šest oblastí. Zločin, který závislí na kybernetice. To jsou formy trestného činu, které existují jenom proto, že máme internet. Jak už jsem říkal, klíčovou hrozbou je pořád výkupné a proto máme v této oblasti operační aktivity, ale hodně se také zaměřujeme na prevenci a osvětu. Různé typy faktorů útoků, sociální ženěství a podobně často využívají spam, e-mail, aby lidé klikli na nějaký odkaz – a nasměrovali svůj počítač na nějakou takovou cestu. A cryptojacking, cryptomining, malware, jak už jsem říkal, začíná být velice oblíbeným prostředkem mezi zločinci, kterým umožňuje vydělávat. Také pozorujeme, že v určitých zeměpisných oblastech, konkrétně teď na základě údajů, které jsme dostali jsou to podvodníci ze západní Afriky, kteří se přesunují do kybernetického prostoru a zaměřují se konkrétně na Evropu a evropskou infrastrukturu. A jak už jsem říkal, narůstají teď útoky vůči vlastníkům kryptoměn a vůči burzám. Jedna z kapitol je věnována tomu, co nazýváme zbližování kybernetického prostoru a terorismu, neboli jde o to, jaké schopnosti a dovednosti mají teroristé v kybernetickém prostoru a snažíme se poskytnout přehled vývoje za poslední 12 měsíců, ale konkrétně se také zabýváme kybernetickou dimenzí. Jde konkrétně o islamský stát a tady vidíme, že jsou velice efektivní pokud je využití internetu k šíření své propagandy. Ale další možnosti, další schopnosti jsou v této oblasti omezené. Protože se nám podařilo eh, zrušit sítě Alphabet a Hansa, byli jsme úspěšní, nachází, dochází k roztříštění darknetu, určitý prodejci mizí, přesouvají se na jiné komunikační kanály. To má také dopad. Pokud je o nezákonný obchod a služby na Darknetu, klíčovou součástí jsou rozhodně drogy. Takže tradiční zločin se odehrává přes internet. Jak už jsem říkal, Protože nastupuje EMV, v Evropě vidíme velice málo podvodů s kartami, která není předložena. Pořád tomu ještě dochází, ale ty peníze se nevyplácejí v Evropě, oni jsou hodně organizovaní. V Evropě se karty klonují a platby probíhají mimo Evropu, mimo Evropskou unii a ty peníze se pak dostávají do skupiny organizovaného zločinu v Evropě. Vidíme konkrétní útoky na bankomaty a platební terminály. Zločinci si někdy zakoupí toto vybavení a zřídí falešné podniky, to je rozhodně hrozba. A pak je tady eh, podvod v oblasti telekomunikací, to také narůstá, představuje to výzbu Pokud jde o e, sexuální zneužívání dětí online, tady pozorujeme, že pachatelé jsou velmi efektivní. Pokud jde o operační bezpečnosti standardy, jsou velice efektivní. Pokud jde o nástroje anonymizace, jako je třeba Tor a šifrování Tor je samozřejmě legální platforma, ale má se využívat pro vymáhání práva, takže tohle také pozorujeme. A znamená to jistě, že vyšetřovat tyto skupiny je velmi náročné. A jak už jsem říkal, pozorujeme přesun na další někdy komerční komunikační platformy za účelem distribuce materiálu pro sexuální zneužívání dětí. Tyto nástroje často využívají šifrování a to představuje výzvu pro vymáhání práva. Jak už jsem říkal na úvod, my nezdůrazňujeme jenom některé věci, my se také pokoušíme předložit doporučení pro orgány činné v trestním řízení, doporučení pro naše partnery v průmyslu. A já myslím, že hlavní je to, že potřebujeme takovouto síť, abychom dokázali bojovat s těmi těmi zločinců. Je to tedy zásadní pro všechny aktéry, abychom spolupracovali, abychom si vyměňovali informace, abychom sdíleli informace na základě odpovídajících právních rámců. Pokud je o zaměření na kyberzločince, na jedné straně máme trestné činy o velkém objemu, ale nízké hodnotě. Tam často nemáme zdroje pro to, abychom je vyšetřovali. Měli bychom se zaměřit na zvýšení kybernetické bezpečnosti a na prevenci a na osvětu, zatímco o vymáhání práva by se mělo všechno zaměřit na cíle s vysokou hodnotou, tam, kde to má největší dopad, tam, kde můžeme narušit ten nelegální trh. To by měla být naše strategie, která by měla platit pro všechny partnery v Evropské unii i mimo EU. Konkrétně pokud jde o boj se proti zneužívání Darknetu, je to jistě výzva. Musíme mít pořád náskok před nově vznikajícími technologiemi, ale musíme se také zamyslet nad tím, jak ty technologie využívat, abychom eh, posílili prevenci a vyšetřování. A poslední bod, protože kryptoměny se teď dostávají do hlavního proudu, Znamená to z hlediska vymáhání práva, že potřebujeme budovat svou expertízu a dovednosti v této oblasti. Teď se dostávám ke konci své prezentace. Chtěl jsem říct, že ne všechno je zlé. Když se podíváme na IOKTu, je tam i řada úspěšných příkladů, příkladů spolupráce s partnery v oblasti vymáhání práva. Byly to buď úspěšné operace nebo spolupráce s průmyslem, prevenční kampaně, osvětové kampaně. Je tady řada různých příkladů a rozhodně na to může být alespoň trošku hrdí, ale nesmíme skládat ruce do klína, jestli si dokážete představit, že ty věci se pořád vyvíjejí a my musíme mít pořád náskok, musíme být víc proaktivní. Znamená to, že musíme pokračovat v dosavadní spolupráci, musíme tu spolupráci dále rozšířit. ale musíme také spouštět novou spolupráci. Potřebujeme také genderovou vyváženost, potřebujeme víc žen v kybernetickém prostoru. Musíme se zamyslet nad tím, jak využívat technologie, jako je učení za pomocí zařízení strojů. To je tedy ta zpráva, je k dispozici pro veřejnost. Je tady dokonce kód QR, takže si zprávu můžete stáhnout, má asi 80 stran. Pokud vás to zajímá, tak si ji rozhodně přečtěte, jsou tam různé kapitoly na různá témata. Podívejte se na to. Děkuji vám. Děkuji, pane Amane, za vaše vysvětlení, za vaši prezentaci. A jak jsem říkal, teď bychom měli mít diskuzi Zdechovský, prosím. Děkuji, <clears throat> pane předsedající. Zajímavou prezentaci. Každý rok eh, velice rád sleduju, eh, jakým způsobem prezentujete tuto zprávu a vždycky se na ní svým způsobem těším, protože člověk eh, dostává větší přehled o tom, co se opravdu v Evropské unii v oblasti kyberzločinů děje. Já bych se chtěl zeptat na tři oblasti, kde bych chtěl vědět, jakým způsobem probíhá eh, spolupráce. První je spolupráce v oblasti eh, vlastně eh, skupin, které šíří dětskou pornografii. My jsme zaznamenali v tomto roce od některých neziskových organizací, že stále více proniká na evropský trh Ehm, dětská pornografie z azijského trhu. Ten nárůst eh, říkají, že je až několika set násobný. Chtěl bych eh, vědět, zda tato informace je pravdivá, po případě, jestli se daří například s, čínskými, s, čínskými, eh, s čínskou policií účinně bojovat proti, proti těmto Eh, systematickým mafiánským praktikám eh, některých čínských a nebo jiných jihovýchodních gengů. Druhá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, tak se chci zeptat, jaká je třeba úspěšnost dopadení zločinců, eh, kteří vlastně pomocí různých, různých fejkových adres a odkazů Eh, potom stahují eh, kryptoměny z účtů evropských uživatelů. Vy jste tady zmínil, že stále více skupin pochází z takzvané západní eh, Afriky. Podle informací, které mám od české policie, tam ta spolupráce s mnohými státy je velmi špatná a ta schopnost od nich získat relevantní informace je na velmi nízké úrovni. A třetí věc, na kterou bych se chtěl zeptat, tak to je obecně působení eh, vlastně hackerů z, ze zemí bývalého Sovětského svazu. My jsme zaznamenali třeba v České republice stále větší aktivity uh, ruských hackerů, které se snaží proniknout do kritické infrastruktury a nebo se snaží získat data z českých, českých firm. Jak vy vlastně, jak vám se snaží, uh, nebo jak vám se daří bojovat proti této uh, zločinnosti a jakým způsobem uh, Mm, eh, existuje nebo neexistuje spolupráce mezi státy. Děkuji za odpovědi. Mr. Zezovsky, any other questions? Děkuji, pane Zdechovský. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Pokud ne, tak pane Amene, odpovězte prosím. Thank you for giving me the floor again. Děkuji znovu za slovo a také děkuji za otázky. Já si projdu ty otázky, které zde zazněly. První se týká spolupráce, toho, jak spolupráce probíhá. Já si musím říci, že upřímné přiznat, že toto je ta dobrá součást práce Europolu. My podporujeme členské státy a byli jsme úspěšní nejen v tom, že poskytujeme takový hub pro spravodajské služby, ale také platformu pro spolupráci všech relevantních stran a aktérů. Takže ze všech těch oblastí, kde podporujeme vyšetřování, tak tady probíhá spolupráce. A kromě toho máme také poradenské skupiny s průmyslovými partnery, s akademickými kruhy. Takže opravdu tady se řídíme takovými strategiemi, společností, jako jsou třeba Airbnb. Tady poskytujeme tu platformu pro komunikaci, pro spolupráci a také poskytujeme právní rámec, máme důvěru, vytváříme velkou důvěru, protože všechny ty zpravodajské informace, které získáváme od členských států, nejsou naším majetkem, pořád je tedy drží členské státy, takže v tomto smyslu máme velmi úspěšný model, kde mohou sdílet tyto informace všichni zúčastnění aktéři a podílet se na vyšetřování. Ale také máme velmi dobrou spolupráci v oblasti prevence a osvěty. Máme také velmi dobrou iniciativu, kdy pracujeme třeba s nizozemskou policií a také se dvěma průmyslovými partnery v Nizozemsku. Teď máme platformu, která má 32 různých jazyků a je tam více než 120 různých partnerů. Tam nabízíme tam nabízíme nástroje pro oběti takovýchto zločinů. Myslím si, že je to skvělá platforma, skvělá iniciativa. Další věc se týká sexuálního zneužívání dětí online a skupin, které šíří takovýto materiál. Tady nejde jenom o pachatele, kteří zneužívají dostupné komunikační nástroje k tomu, aby distribuovali tento materiál, ale setkáváme se také s rostoucí hrozbou zneužívání na dálku. Jedná se tedy o zneužívání dětí přes videoaplikace. To je tedy opravdu věc, eh, která je problematická. Tady jde o to nejen tedy stanovit, eh, eh, jakým způsobem budeme vyšetřovat, ale také jak zjistíme, kde vlastně se to vyšetřovat má, která země tedy má vést toto vyšetřování. Takže tady také spolupracujeme. Vy jste zmínil Čínu specificky. To je pochopitelně ne přímý partner, ale máme návštěvy, máme také spolupráci, partnerství, takže v této oblasti je to skutečně, řekl bych, poměrně dobrá úroveň spolupráce. Také Interpol je naším důležitým partnerem. Spolupracujeme s Interpolem, abychom bojovali proti této formě zločinnosti. Pak zde byla další otázka, podotázka, která se týkala úspěšnosti. Jak eh, tedy chytáme zločince, kteří používají fejkovou eh, identitu aby třeba stahovali peníze z účtu, tak pro mě je to těžké. My nezahajujeme svá vlastní vyšetřování, my do toho vstupujeme většinou až do vyšetřování, které zahrnuje dvou, dva nebo více států. Takže máme takový omezený pohled, vidíme jen špičku ledovce, řekl bych, ale v mnoha z těchto případů jsme úspěšní Nicméně myslím si, že je to obecně výzva pro orgány činné v trestním řízení, aby zde usilovali o lepší výsledky. Jak jste říkala, spolupráce to je klíčová výzva. Možná by to mohlo být zajímavé pro publikum také, že pracujeme na třetí verzi našeho dokumentu Common Challenges, společné výzvy s Eurojustem. Tam vlastně také se zaměřujeme na zahraniční spolupráci, mezinárodní spolupráci, přeshraniční spolupráci. Další otázka. Hakeři, to opravdu není v naší působnosti. My se zaměřujeme na takovou tu formu zločinnosti, ne tedy specificky. Takže to je věc, která není, o které Europol není informován. To je typicky národní sféře členského státu. Není to tedy věc, která by tedy spadala do mandátu Europolu. Ne, ne, o tom já nevím. Omlouvám se. Děkuji. Děkuji za to vysvětlení, pane Amene. Ještě někdo další se hlásí? Nějaký další poslanec? Pokud ne, tak Přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Děkujeme. Děkujeme, pane Amene, za to, že jste přišel. A teď zahájíme další bod na pořadu jednání a ten se týká zprávy pracovní skupiny výboru Libe pro kontrolu Schengenu. Vyslechneme si zprávu od předsedy této pracovní skupiny, to je náš kolega Karlo Školju, který nás bude informovat jménem skupiny pro kontrolu Schengenu o tom, že tato pracovní skupina se hrála klíčovou roli ve zvyšování povědomí o otázkách souvisejících s Schengenem a poskytla výboru hmatatelné výsledky, které se týkají naší kontrolní role v této oblasti. Takže pan Koelio dostane slovo na 10 minut a potom bude diskuze. Děkuji, pane předsedo. Rád se s vámi podělím o výsledky naší pracovní skupiny pro kontrolu Schengenu, jak jsem říkal posledně. Tato pracovní skupina se setkávala každý měsíc. Kladli jsme otázky komisi, předsednictví rady a členským státům. Přivítali jsme různé zástupce pobřežní stráže a pohraniční stráže a také agentury pro základní práva. Kromě toho parlament schválil svou první výroční zprávu o stavu Schengenu, která byla iniciována na žádost této pracovní skupiny a já jsem byl jejím zpravodajem. Děkuji za práci všem kolegům v tomto týmu i sekretariátu. Jsme skutečně dobrý tým a já jsem za to vděčný. Dovolte, abych se zaměřil na čtyři body, které jsou podle mě velmi důležité. Za prvé, jak víte, pracovní skupina byla vytvořena, aby se ujistila, že parlament bude skutečně plně uplatňovat své právo na demokratickou kontrolu. Zjistili jsme ovšem, že alespoň v jednom případě komise nedala parlamentu stejný přístup jako členským státům. Ukázalo se, že jsme pořád ještě vynecháváni při určitých záležitostech. Komise se rozhodla o začlenění Eurosuru a my jsme se o tom dověděli až druhý den. Pak jsme se tedy začali účastnit pravidelně, byl to velký úspěch, ovšem ukázalo to, že musíme ještě hodně pracovat na tom, aby komise a rada plně respektovali parlament jako skutečného spoluzákonodárce v dalších eh, etapách rozhodovacího procesu. Za druhé, určitě vás nepřekvapí, že kontrola vnitřních hranic a vnější hranice je pořád v centru zájmu naší skupiny. Výroční zpráva o stavu Schengenu velmi jasně stanovila náš názor. Kontroly na vnitřních hranicích jsou nezákonné a některé členské státy nesplňují své základní povinnosti na vnějších hranicích, včetně prověřování našich databází. Já si myslím, že tady je opravdu potřeba vynaložit velké úsilí, protože tento problém přetrvává a členské státy v tom nic neudělali. Koordinátorům tohoto výboru už jsem říkal, že parlament nemůže dále čekat a sledovat tyto nedostatky. Za třetí, nedávno jsme pozvali nejdůležitější agentury pro systém Schengenu, aby nás navštívili a informovali nás o své práci. Odhalili jsme určité nedostatky a skupina se rozhodla, že napíše dopis komisaři Avramopulosovi, kde žádáme přístup k výroční analýze rizik v oblasti zločinnosti. Chceme, aby parlament byl informován, pokud budou vydány jiné zprávy, jako je tato a také zpráva o stavu lidských práv, které si vyžádá komise a které nejsou zpřístupněny parlamentu. Také chceme vědět, jaké kritérium používá komise, když vylučuje některé agentury z některých hodnocení. A poslední bod. Brexit. A příští vztah s Evropskou unii v oblasti bezpečnosti. Komise znova provedla briefing eh, ohledně toho, jak eh, bude Spojené království přistupovat k systému SIS po vystoupení, protože toto proběhlo bez naší přítomnosti, jak víte. Spojené království není v Schengenu, ale má přístup k části Schengenského informačního systému. To je část, která se týká policejní spolupráce a ne hraniční kontroly. Nicméně opakovaně neplnilo platná pravidla. A rada se teď rozhodla, že požádá komisi o další soubor doporučení. Spousta věcí je pořád ještě nejasná a my musíme dostat jasné odpovědi v této oblasti. Podrží rada přístup Spojeného království k té části systému SIS, bude Velká Británie plnit doporučení? Myslíme si, že když budou mimo Evropskou unii, že budou skutečně plnit pravidla, která neplnili, když byli členy unie? Vážení kolegové, Schengen více než kdy jindy je ohrožen. A tento parlament musí udělat vše, co je v našich silách, abychom hájili integritu šengenského prostoru, protože je to prostor svobody, ale také to musí být prostor bezpečnosti. Děkuji. Vidím, že někteří se chtějí k tomu vyjádřit. A vidím tady alespoň dva kolegy, kteří žádali o slovo. Paní Gomez, prosím. Já jsem um, Eh, členkou této pracovní skupiny, kterou tak schopně vede pan Coelho. A eh, je skutečně zajímavé tady eh, s vámi spolupracovat. A ty obavy, které zdůraznil, co se týče situace Británie a mm, přístup k šengenskému informačnímu systému, přestože nebudou členy vzhledem k Brexitu. Já jsem tedy eh, zjistila velice šokující, překvapivé věci. Ně, něco bych chtěla zdůraznit. jeden členský stát, nebudu ho jmenovat, z nějakého důvodu, vzhledem k hodnocení rizika kompetentních orgánů, se rozhodl, že neudělí tedy mm, čenenská význam, ale přesto se e, nacházejí na území tohoto členského státu a jinými kanály, které neznám, se mu podařilo dostat tedy eh, pří, přístup do eh, Schengenu. To je skutečně tedy velice závažné a myslím, že by to mohlo eh, pokopávat ten systém. Další věc, nebudu jmenovat, to je Malta, to jsem otevřela tedy nejenom na pracovní skupině, ale přímo komisi, kde je systém vydírání mm, prodeje víz. Eh, to dělá někdo v kanceláři premiéra. má Mažiřanům a dalším. A vzhledem k tomu, že Malta je ostrov, tak kdokoliv bude mít maltské vízum, tak může eh, sednout na eh, trajekt a mm, Mm, zanedlouho je v Katáni nebo někde jinde a má výzum, šengenské výzum, získané platkem. E, ten uh, úředník je známý, myslím, nebo DAF. Nedávno se odebral do Líbie jako vyslanec premiéra, který to popřel, takže byl mm, takto mm, portrétován v médiích v Libii, kde ho přijal ministr vnitra a ministrně ještě nějaký další, jako tady vyslanec malckého premiéra. Co je skutečně šokující, jsou především ty důkazy, které se objevily. Mm, komise říká, že nic neví a že není eh, způsob, jak to kontrolovat. To si skutečně myslím, že komise skutečně si není vědoma těch obrovských rizik. A já tady mám to písemně od komisaře Abranoviče. Eh, slyšeli jsme tady od zástupce komise, já neakceptuju Eh, že by komise se měla vzdát odpovědnosti ve věci, která ohrožuje integritu šengenského systému. A to prostě není akceptovatelné. Ehm, ehm, další problém je Manila. Ta je velice náročná situace. To jsou jediné Eh, eh, na území tedy v severní Africe, které no, tedy Ceuta eh, tyto dvě enklávy, které jsou velice zranitelné vůči nebo ze, ze strany zločinských sítí a přitom migrantů a zelantů. Obrovské úsilí E, vyvíje španělské orgány, to víme, ale žádné evropské instituce, Frontex nebo jiné, je to přesně tedy evropská hranice a to mě šokovalo, protože ono to tam všechno je, ty symboly, že to je Evropa. Ehm, taky způsob, jakým se provádějí ty kontroly evropské instituce jako Frontex a komise, by vlastně nevěnovali pozornost tomu, co se děje. To je skutečně šokující. Nemusím mluvit o zlatých vízech, nemusím mluvit o tom, že když nemáme PNR na soukromé eh, lety, to se děje v aerodromech na mnoha členských zemích, co se týče porušování Schengenu, to prostě je mimo kontrolu. Ale myslím, že to jsou velice vážné záležitosti, které vyžadují jiný přístup ze strany komise. Děkuji. Děkuji. Paní Intveld, chcete něco k tomu? Ano, velice stručně, protože já souhlasím s tím, co řekla Ana Gomez. Že pokud integrita Schengenu samozřejmě závisí na chování členských zemí, jste jmenoval několik e, příkladů, já bych zmínila Polsko, kde schengenský informační systém je zneužíván, aby Ehm, byly vlastně ehm, obtěžovány NGOs, které kritizují vládu. Takže my potřebujeme eh, diskusi více dohloubky, když jsme také eh, prezentovali minulý týden ehm, zprávu komise k prodeje pasů nebo povolení k pobytu. Zda je tedy kompatibilní se Schengenem. My jsme dostali eh, nebo mm, že jsou problémy s uprchlíky a migranty, ale Eh, to řešíme, ale lidi, kteří si koupí cestu do Unie, vstup do Unie, to neřešíme. Tam těm jim dáváme červené koberce. Um, takže eh, já si myslím, že pokračování přístupu k informačnímu sestramu ze strany Británie, tady musíme být velmi opatrní, protože se samozřejmě budeme přáteli a úzkými spojenci, ale bude to jiná situace. Takže jsem ráda, že jste kritický. Děkuji, paní Infeld a paní Veržia. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat panu Koelovi za jeho práci, jeho mm, vytrvalost a také schopnost naslouchat, protože my nevždy tedy souhlasíme, ale je te, pracujeme v nějakém obecném evropském zájmu, protože se shodneme eh, na těch celkových závěrech. Co jsem tedy z toho pochopila, a také chci děko, poděkovat sekretariátu a celému týmu, že se nám nepodařilo mm, dělat tedy, i bez ní bych se nám to tedy nepodařilo. My eh, všichni chceme respektovat svobodu pohybu Schengen, prostoru Schengenu ale co mě děsí, a to včetně té práce v té druhé pracovní skupině, je instrumentalizace toho šengenského prostoru členskými státy. Základní principy jsou evidentní a souvisí se členskými státy a s e, vlastně mm, e, problémy s členskými státy. Já vím, že, že se to tedy zlepší díky těm odhlasovaným textům, ale v podstatě jsou to nedostatečnosti Eh, nedostatečnost eh, z komise provádět efektivní kontroly. Eh, je třeba, aby mm, probíhaly kontroly ad hoc, které by měly dostatečné prostředky, což není ten případ. Pak je tady otázka interní kontrol a tady bych mm, zmínila špatné využívání těch interních vnitřních kontrol některých členských zemí, které dělají ty kontroly z důvodů, které nijak nesouvisí s důvody, se kt, s kterými e, tedy mm, mají žádat o mm, hranice. A Skutečně jsem nešťastná z této situace. Myslím, že to škodí celému šengenskému mm, prostoru a jeho kredibilitě eh, vzhledem k mm, obyvatelům, kteří tam žijí. Také sdílím mm, jaksi neklid s otázkou v souvislosti s Brexitem a Velkou Británií že si pamatuju, co jsem slyšela v té pracovní skupině, že um, chce unilaterálně využívat informační systém Schengena, to by byl problém. A rada nemá jaksi přístup ad hoc a um, v souvislosti s Brexitem. Proč tedy pokračovat ve vztazích um, se Spojeným královstvím, když ten vlastně ten základ není v pořádku. Pak mám obavy v souvislosti s Bulharskem. Bulharsko není v Schengenu a splňuje podmínky, aby tam bylo, takže hranice mezi Tureckem a Bulharskem je stále otázka. Já jsem byla na misi na hranici mezi mm, Bulharskem a Tureckem a ta čísla e, počtu osob, které chtějí přecházet tuto hranici, tak to mm, mě vlastně vedou k pochybnostem, se týče aplikace celého evropského práva, především eh, turecké občany, které by mohly požadovat azyl a vzhledem k úzké policejní spolupráci mezi Bulharskem a Tureckem. Takže to je, myslím, poměrně pevné, protože to mm, se několikrát změnil režim a nevím, zda je to tedy na škodu pro některé žadatele o azyl. Myslím, že to je příležitost říci, jak to vypadá na té hranici. já už jsem říkala na poslední schůze pracovní skupiny, že si myslím, že by byla škoda nemít eh, písemný dokument pracovní, který by byl určitou bilancí prací, které byly odvedeny. Byla by to určitá vzpomínka na toto práci, aby sloužila jako základ pro další mandát. Děkuji vám, děkuji ještě jednou zpravodaj. Děkuji, paní Berži. Pokud nevidím, že by se někdo další o slovo, tak možná komise. Pokud se chce tedy k tomu vyjádřit komise a říci něco k tomu kontrolní skupině pro Schengen.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 Uh, to, to give a memory of our work and our Jde o to, aby obě instituce plnily svou roli. Děkuji mnohokrát. Pane Kojo, mnohokrát děkuji, všichni vám děkujeme. Děkujeme za vedení a za veškerou činnost této oblasti. A vzhledem k tomu, že další bod má začít v 16.45, a to je až za půl hodiny. Já navrhuji přestávku. Půlhodinovou přestávku, takže krátká přestávka. Protože paní Mecola, ne, já myslím, že další bod se týká Schengenu, opět Schengen. Je to situace Rumunska a Bulharska. A jde o systém ověřování, takže já myslím, že v této chvíli je to naplánované na 16.45 a nejlepší bude, když si uděláme na půl hodiny přestávku a pak se k tomu vrátíme. Půl hodiny, děkuji. 16.45 začínáme znovu. No.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 Well, back to work, resuming our session. Zpátky do práce. Budeme pokračovat eh, společnou rozpravou o bodech 5 a 6. Tady máme společnou zprávu parlamentu, komise a rady o pokroku Bulharska a Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování. Bulharsko a Rumunsko. Od přistoupení Bulharska a Rumunska k 1. lednu 2007 komise vytvořila tento mechanismus pro spolupráci a ověřování jako přechodné opatření, jak pomoci těmto zemím překonat nedostatky v oblasti soudní reformy, korupce a v Bulharsku také organizovaného zločinu a také, aby posoudila dosažený pokrok. Dnes máme prezentaci posledních zpráv, které byly zveřejněny 13. listopadu 2018. Přednese ji pan William Sleeth, který je ředitelem na generálním sekretariátu Evropské komise. Pane Slejte, máte slovo na 10 minut a potom budeme mít diskuzi. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také výboru za to, že dává komise příležitost prezentovat výsledky. Chci připomenout především kontext, proč byly tyto zprávy vytvořeny v lednu 2017. Komise tehdy využila této příležitosti, aby měla tedy desetileté revizní období, aby mohla přeskoumat celý tento mechanismus a na základě toho přeskumu začala potom komise uplatňovat trošičku jiný přístup. V této zprávě je omezený počet doporučení, které jsou pořád ještě velkou výzvou, nicméně jsou realizovatelné ještě před vypršením mandátu komise, což je politický cíl, který si vytýčil předseda Juncker. Bylo zde také zvláštní zaměření na internalizaci reform a vytvoření struktur na podporu udržitelnosti reform. Především šlo o to, aby tato opatření byla stabilní, aby je komise považovala za realistické. Když tedy komise pracovala na těchto dvou zprávách, tak se položila dvě otázky. Nejdříve tedy pokrok oproti doporučením z původního, z původní zprávy a potom návaznost na pozitivní hodnocení z ledna 2017. Komise vycházela z celé řady dokumentů, které doplnila analýzou na místě. Nejdříve tedy Bulharsko. Tady komise zaznamenává neustále úsilí při realizaci doporučení. Obecný závěr zprávy je, že i když situace ještě není naplněna, tak Bulharsko se ubírá správným směrem. Doporučení ve třech oblastech, které jsou považovány za benchmarky, dosáhly takového bodu, že mohou být považovány za provizorně uzavřené. To jsou takové oblasti, jako je Nejvyšší rada soudnictví, změny trestního zákoníku a jmenování nejvyšších úředníků. Komise bude i nadále monitorovat tyto oblasti, aby mohla potvrdit toto hodnocení. Velkou práci ještě třeba provést v oblasti soudní reformy, korupce na nejvyšší úrovni a korupce obecně. Nová antikorupční agentura, což je jedna z novinek posledních let může posílit svou práci jako nezávislá instituce, která bude schopna přispět ke zlepšování, odhalování korupce v nejvyšších sférách. To tedy není jediný úkol této agentury, nicméně agentura v tom může sehrát důležitou roli. Zpráva uvádí, že v mnoha případech, nebo tedy v mnoha oblastech probíhají kroky a komise je bude nadále sledovat a bude monitorovat pokrok a bude očekávat, že bude se pokračovat v této pozitivní tendenci se zaměřením na doporučení, bude Bulharsko schopno ukončit tento mechanismus ještě před vypršením mandátu této komise. Rumunsko. Tam je situace složitější. A tady komise si položila druhou otázku, zda došlo ke zhoršení pokroku v porovnání s tím pozitivním hodnocením v lednu 2017 a komise dospěla k závěru, že Rumunsko podniklo kroky v celé řadě oblastí, které jsou vlastně krokem zpět. V listopadu 2017 v této zprávě komise upozornila na riziko, že Rumunsko znovu otevírá otázky, které byly v lednu 2017 považovány za uzavřené. Takže to už vlastně předjímalo to poslední hodnocení. Bohužel tento trend ke zhoršení nebyl zastaven. A to vedlo k tomu, že komise musela předložit nové, nová doporučení ve třech oblastech. To znamená justice, jmenování a propouštění státních zástupců a trestní zákonník. Ta doporučení volají potom, aby se Rumunsko vrátilo zpět na správnou cestu, aby se znovu podívalo na určitá opatření, ve světle těchto doporučení a také na základě doporučení Benátské komise a Rady Evropy a Antikorupční rady. Důležité je obnovit důležitou roli Nejvyššího soudu a státního zastupitelství. Vývoj na politické scéně měl také dopad na analýzu doporučení z roku 2017. Ve zprávě vidíte, že procházíme jednotlivá doporučení jedno po druhém a je to vlastně příloha celé zprávy. Některé oblasti se posilovaly, Ovšem celková politika tyto pokroky zastínila a k tomu je třeba tedy přijmout další opatření. Závěry, ke kterým došla komise, souhlasí také s tím, co říkají další pozorovatelé, například také Benátská komise, která vydala dvě stanoviska. Jedna se týká justice a druhá se týká trestního zákoníku. Obě tato stanoviska byla velmi užitečná pro komisi a její závěry jsou velmi v souladu se závěry Benátského výboru. Důležité téma je také obsaženo v usnesení parlamentu, které bylo přijato v tomto měsíci. Komise zdůrazňuje že je otevřena dalšímu dialogu a spolupráci na základě svých doporučení, ovšem pro Rubunsko je zásadní, aby se vrátilo zpět na správnou cestu, ať už jde o boj proti korupci nebo nezávislost justice. Pokud o další kroky a formálního výkaznictví komise se zavázala že ještě v průběhu svého mandátu provede další hodnocení. Děkuji. Děkuji, pane Slejte, za vaši zprávu a jak jsem teď říkal, poslanci nejen z výboru Libe, ale také podle pravidla 206 mohou, tedy i členové jiných výborů, klást otázky, zapojit se do diskuze Dívám se, kde se zvedají ruce. Nejdříve pan Pavel. Bună ziua, dragi colegi, sau bună seara, mai bine. Dobrý večer, kolegové. Já chci poděkovat zástupci komise, že mezi nás přišel, ale rád bych ještě poděkoval jednou, pokud nám konkrétně odpoví, pokud nedostaneme jenom takové vyhýbavé odpovědi na mé otázky pro komisi. Od roku 2010 Rumunsko nemá žádné právní povinnosti, pokud jde o CVM. Takže na základě jakého článku ve smlouvě máme pořád CVM? Jaký je dnes právní základ pro tento mechanismus? Dnes, v roce 2018. V této zprávě Komise zachází dál, než sahají její pravomoci podle smlouvy. Vy nemůžete takový mechanismus zřídit pouze pro dva členské státy. Pokud ten mechanismus máte tak rádi a pokud se natolik osvědčil, tak by se měl uplatňovat pro všech 28, brzy 27 členských států. Pokud žádáte Rumunsko, aby neuplatňovalo předpisy, o kterých hlasoval parlament, tak které také potvrdil ústavní soud, znamená to, že se snažíte předepisovat, co má členský stát dělat. A vy přes tuto zprávu zasahujete do vnitrostátních záležitostí. A v této zprávě jde o konkrétní osoby, mám na mysli jmenování generálního prokurátora, a žádáte o pozastavení tohoto postupu přestože rumunský prezident se k tomu nevyjádřil. Žádáte o pozastavení postupu propuštění generálního prokurátora, přestože to odpovídá právu. A provedlo to Ministerstvo spravedlnosti v souladu s právem, v souladu s legislativou. Diskreditujete nějakou osobu a to je neospravedlnitelné. Proč to děláte u nás a ne třeba v Německu, když si vezmeme, že třeba v Německu byl generální prokurátor propuštěn po jednom dni, protože kritizoval ministra spravedlnosti v Německu. Jak můžete vysvětlit takové dvojí standardy? A rád bych skutečně dostal konkrétní odpověď na tuto otázku. A předpisy, které ve vaší zprávě kritizujete, jsou ze své povahy ústavní. Ale vy takto nepostupujete. Je nepřijatelné, aby zástupce komise vydával příkazy nejvyšší radě, kterou jste chválil na úvod. A je nepřijatelné, abyste žádali, aby pozměnili justiční inspekci. Vy víte, že po zveřejnění této zprávy ta vrchní rada odpověděla dopisem, ve kterém se uvádí, že si vyžádala zřízení této justiční inspekce, protože chce zajistit nezávislost magistrátních soudů. Jak vysvětlíte odpověď po zveřejnění této zprávy, za které vyplývá, že lžete? Mechanismus pro spolupráci a ověřování uvádí, že určité předpisy je potřeba pozastavit, protože se spochybňuje nezávislost justiční, just, justice. Nicméně rada, která zaručuje nezávislost justice, uvádí, že ta rada, nejvyšší rada, měla k tomu pozitivní přístup a snažila se vylepšit právní ustanovení a spousta z těch ustanovení se stala součástí legislativních postupů. Vy ten proces pochybňujete, říkáte, že se musí začít znovu, ale podívejte se, co říká ta vrchní rada. Ona říká, že tyto předpisy sehrály zásadní roli a řada návrhů byla přijata. Ty věci se navzájem odporují. Můžeme Evropská komise říct, odkud má tyto informace, ze kterých vychází taková zpráva? Proč posloucháte jenom někoho a neberete si informace od těch institucí, které chcete posílit? Na základě jakých informací sestavujete takovou zprávu? Týká se to jenom dvou členských států. To je politický mechanismus, využívá se pro politické cíle v těch členských státech, které nechtějí Maďarsko, pardon, Rumunsko a Bulharsko v šengenském prostoru, protože to bude mít hospodářské výhody pro tyto členské státy. A prosím vás, neříkejte mi, že to nesouvisí se šengenským prostorem protože další evropští vůdci, kteří jsou v radě a nechtějí, aby bylo Bulharsko a Rumunsko v Schengenu, právě tohle říkají dokud budeme mít mechanismus pro spolupráci a ověřování, rozhodně nepustíme Bulharsko a Rumunsko do Schengenu. Pokud mi řeknete, že to není pravda, tak tomu nemůžu věřit. A úplně na závěr zmíním jednu věc. Vy chcete po Rumunsku, aby nevěnovalo pozornost tomu, o čem rozhodne parlament a ústavní soud a aby pozastavilo jmenování generálního prokurátora. Tohle říká to Rumunsku. Prostřednictvím mechanismu, který má garantovat roli práva. Dámy a pánové, tohle všechno posiluje proti evropské e, pocity v Rumunsku. My jsme pro Evropu, přátelé. Ale když lidé vidí, jak vy ten mechanismus využíváte pro politické cíle, tak je od sebe odháníte. Posíláte je na tu opačnou cestu, ne pro evropskou cestu. Ale my chceme, aby se k nám přistupovalo stejně jako ostatním členským státům. Chceme stejné povinnosti, ale i stejná práva. Mnohokrát děkuji. Prosím vás, držte se v přiměřeném časovém limitu, abychom to dnes odpoledne zvládli. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ve zprávě Evropská komise se projevují objektivní pocity všech institucí v Rumunsku, které si přejí reformu justi- justice. Vůbec poprvé vidíme, že ty některé ukazatele můžeme těch považovat za dočasně uzavřené. Je to těch šest ukazatelů, které odkazují na nezávislost justice. Jak jsem říkal, tři už byly předběžně uzavřeny. A ze zprávy vyplývá, že teoreticky může mít Bulharsko mechanismus na základě stávajícího mandátu komise. Je zřejmé, že tyto reformy jsou nezvratné. Je důležité, abychom poukázali na úspěchy Bulharska v pozitivním světle. Vidíme, že ve zprávě se pozitivně a správně odráží příspěvek eh, generální prokuratory. Vidíme tady pojistky transparentnosti, činnosti prokuratury. A co se týče organizovaného zločinu, vidíme, že vyšetřování trestných činů na vysoké úrovni tam byla zahrnuta. Nebyla přednesena žádná nová doporučení a proto se domníváme, že mechanismus je možné v příštím roce ukončit. A jakmile ten mechanismus přestane platit, doufáme, že už nebudou žádné výmluvy na straně některých členských států, které nás nechtějí připustit do šenkenského prostoru. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já chci poděkovat Evropské komisi za tuto objektivní zprávu. Doporučení, která máme ve zprávě od ledna 2017, vyslala jasný signál, a totiž, že po jejich implementaci skončí ten proces mechanismu pro spolupráci a věřování jednou provždy. Zpráva z listopadu 2017 zjistila, že země, které pracují na implementaci těchto doporučení, nepotřebují žádná další doporučení. V poslední zprávě z listopadu 2018 Evropská komise uvádí, že bylo dosaženo značného pokroku, pokud je o ta doporučení z ledna 2017. Tři ze šesti ukazatelů pro Bulharsko je možné považovat za předběžně uzavřené. Zpráva dokonce uvádí, že pokud Bulharsko bude pokračovat stejným tempem v reformě, ten proces mechanismu bude možné uzavřít ještě v rámci tohoto funkčního období komise. Nicméně určité členské státy dál blokují souhlas eh, s pozitivním uzavřením v radě a nechtějí vycházet z toho ujištění ve zprávě, že mechanismus je možné ukončit za stávajícího funkčního období komise. Stále slyšíme výzvy k pokračování v tom mechanismu nebo s tím mechanismem, aniž by byla stanovena nějaká konečná lhůta. To možná bylo ospravedlnitelné před lety, ale už ne. Bulharsko a o Bulharsku a Rumunsku se také stále diskutuje společně a to je nepřijatelné vzhledem k tomu, že zprávy o obou zemích se liší. Kdybyste to náhodou nevěděli, řekl bych vám, že ten mechanismus, jak je nastavený teď, nevede ke konkrétním výsledkům. Už dlouho se využívá čistě jako nástroj pro krátkodobé politické cíle a nevede to k nějaké skutečné diskuzi o tom, jak vypadají reformy. Ale naše země rozhodně bude pokračovat v implementaci těch doporučení a nezbytných reformách. Nicméně výsledky je potřeba uznat a mechanismus musí skončit po implementaci těch doporučení. Jinak by to znamenalo dvojí standardy, které se uplatňují vůči Bulharsku ze strany eh, evropských partnerů. A ještě podstatnější je to, že bude zřejmé, že určité členské státy nechtějí Bulharsko v Schengenu. Pokud máme soudit podle té vazby mezi mechanismem a naším členstvím, která je správně hlediska pochybná. Bylo by nutné spochybnit i vztahy v rámci Evropské unie, a šlo by o naprosto jednoznačnou diskriminaci bulharská. To je nepřijatelné. Děkuji. Dobře, děkuji. Vyslechli jsme si připomínky našich kolegů. Chce se ještě někdo vyjádřit? Hlásí se ještě někdo? Ano. Prosím. Uh, děkuji, pane předsedo. Ano, já budu mluvit holandsky. Um, návaznosti na to, co řekla komise, tak uh, já chápu, že komise nyní um, vypracovala tuto um, zprávu v rámci M a mě by zajímalo, zda tato zpráva nebo ty zprávy za ta léta vedly ke zlepšení situace v Bulharsku a Rumunsku, za to tedy uh, něco zlepšilo. Co se týče právního státu, tak pokud se situace zlepšila, tak je to, je to možná je to pozitivní e, příspěvek. Jaké jsou perspektivy? Dnes jsem e, dostal e-mail eh, ze Združení církví, kde říkají, že možná jsou v Bulharsku nějaké problémy se svobodou vyznání, protože bulharská administrativa přijímá novou legislativu, co se týče eh, uznání náboženství, kde některé menší církve hm, tak jim hrozí, že budou vyloučeny. Můžete nám k tomu dát nějaké informace? Takže to byla velice konkrétní otázka. Pokud nejsou žádné další komentáře, tak to, co jsme vyslechli, námitky na, e, proti této zprávě mechanismu v souvislosti s Bulharskem a Rumunskem. Chcete, paní, na to reagovat? Pane. Ne. Ano, já jsem mm, samozřejmě ehm, a tady to existuje. Je to výsledek zasedání, kde bylo dohodnuto, že to bude součástí vstupu. Tyto dva mechanismy tedy budou zavedeny jako, dejme tomu, určitá záruka a mm, tato, tyto záruky se aplikovaly. Je pravda, že po dvou letech ehm, už eh, se ne, nemohou aplikovat nové eh, záruky, ale ty, které již platili, eh, platily, tak budou pokračovat, mm, dokud nebudou uh, splněny. Takže CVN tam stále je. Mm, co se týče mm, setkání těch dvou členských států, tak to se nezměnilo. Eh, přístup komise se nezměnil. Komise dělá práci, kterou dostala v rámci CVM, eh, stejně jako to dělala celo, celá leta, velice pečlivě, objektivně. Jedná se Eh, s širokou řadou partnerů a jak jsem řekl, organizace Kobenátský výbor, jako další členské státy a pozorovatele v členských zemích a jinde vlastně opakují to, co říká komise a analýzu komise. té zprávy, která také zdůrazňuje to, že komise má důvěru, že závěry té analýzy jsou odůvodněné a dobře tedy zdůvodněné. Co se týče eh, Schengenu, tak já mohu říci jenom, že komise mm, toto jasně říkala již mnohokrát. my neakceptujeme to, co vlastně ten, ten, to spojení, kteří tady někteří uvádějí, to není tedy důvod CVM e. a mm, já musím si, že musím znat, že realita je taková, že některé členské státy tady vidí to spojení, ale komise to neakceptuje. vedlo CVM ke zlepšení. I komise je toho názoru, že ano. A identifikovaný pokrok ehm, v lednu, zprávy z ledna 2017 je toho důkazem. Není to tedy všelek v žádném případě. To komise netvrdí, ale také netvrdí, že ten cíl je, aby situace v členských zemích byla dokonalá. Cílem eh, komise je to, co je v rozhodnutí CVM jako uspokojivě splněno, to znamená v podstatě situace, která by odpovídala ostatním členským zemím. Myslím, že ta zpráva z ledna 2017 to jasně ukazuje. Vždy je dobré si uvědomit, že zpráva CVM funguje v omezeném počtu oblastí Mm, ty korupce, organizovaný zločin, eh, tedy neřeší všechno. A eh, ty příklady, které byly citovány, co se týče um, um, otázek, to je samozřejmě oblast, kde která se týká základních práv obecně, ale bylo by to mimo eh, působnost té zprávy. Takže to jsou tedy ty prvky, které, myslím, eh, byly užitečné pro výbor. Děkuji vám. Chcete reagovat, pane Pedl, Pavel? Prosím, eh, velice rychle. Bohužel, stejně jako v předchozích letech, jsem neslyšel konkrétní odpověď na moji otázku. Jenom projev, několika minutový projev eh, o chození kolem horké kaše. Žádné odvolání v těch zprávách není na eh, tajné dohody mezi spravodajskými službami a justicí, které vlastně soudce a e, prokurátory vlastně e, podřizují tajným službám. Proč to tam není? Proč neodsoudíte tyto věci? Protože to jsou dohody, které mohou ohrozit nezávislost justice v Rumunsku. Můžete na toto prosím odpovědět? Pane Slejv, toto byla velice jasná otázka, takže možná můžete to, na to nějak odpovědět? Ano, já na to mohu dát jasnou odpověď. Já chci, já chci jenom poukázat na stránku dvě té zprávy, kde je dlouhý odstavec přesně na toto téma. Eh, dobře, tak eh, budeme pokračovat dalším bodem, který se týká Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Děkuji vám za účast těm, kteří tedy eh, nejste plnými členy výboru Libe, ale chtěli jste se účastnit diskusí o předchozím bodu, nyní odcházíte, takže pokud mohu upozornit, budeme pokračovat v dalším bodu Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Spravodajkou je paní Mecola, mm, má tady být za minutu. Takže počkejme minutku, aby paní Mecola mohla dorazit a začít. Ona je zpravodajkou. A bylo by dobré, kdyby tady byla. Bude to minutka, prosím. Thank you all again for your patience. Yes. Děkuji za vaši trpělivost. Teď už máme tady paní zpravodajku. Chci vám jen připomenout, že minulý týden jsme tady měli výkonného ředitele Frontexu, který nás informoval o probíhajících aktivitách agentury. Dotkli jsme se otázky nového návrhu komise týkajícího se agentury. A dnes budeme projednávat návrh zprávy o Evropské pobřežní a pohraniční stráži. Spravodajkou k tomuto návrhu je paní Mecola, takže bez dalších odkladů jí dávám slovo na pět minut a potom dáme slovo ostatním. Bude diskuse. Paní Mecola, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Bylo to opravdu pár nabitých týdnů, abychom dokončili návrh zprávy a předložili pragmatický a realistický způsob eh, pro agenturu, jak pokračovat do budoucna. Já předložím ty hlavní návrhy, které prezentuji, nebudu zacházet do detailu. A velmi se těším na reakce a vstupy kolegů v této místnosti. Hlavní změna kterou navrhuje komise, je vytvoření stálého sboru této agentury. Všichni víme, jak je Evropská unie na vnějších hranicích zranitelná a tento návrh právě tuto zranitelnost řeší, protože chce zajistit, abychom měli na hranicích dostatečný personál. Já chci flexibilitu, pokud je o tento stálý sbor, a také chci navrhnout realistickou lhutu pro realizaci tohoto návrhu. Víme, že zde bylo spousta otázek, jak v médiích, tak i na radě a v jiných institucích ohledně tohoto bodu. A v tomto smyslu navrhuji zavedení čtyř kategorií. Bude to tedy čtvrtá kategorie, která bude mít tři tisíce členů, kteří budou použiti jako poslední možné řešení v případě nouze. Budou to tedy kategorie 1 až 3 s maximálně 30 a minimální práh bude 5 tisíc a maximum 7 tisíce zaměstnanců. Ten sbor by měl vytvořen postupně a plně by měl fungovat pět let poté, co toto nařízení stoupí v platnost. To je také na základě zpětné vazby, kterou jsem dostala od lidí v terénu. Další důležitá změna souvisí s navracením. Já jsem proto, aby se posílili odkazy na navracení, ale zároveň si myslím, že to musí jít ruku v ruce s přihlédnutím k základním právům. Tady navrhuji pět pojistek, které budou platné pro agenturu pro jakýkoliv další návrat z třetí země do jiné třetí země. Je třeba posoudit eh, stav v oblasti základních práv a eh, v dané třetí zemi je to nutno okamžitě sdělit Evropskému parlamentu. A pokud eh, je zájem provést návrat z třetí země do jiné třetí země, tak eh, musí být spuštěn náležitý mechanismus. Myslím si, že tato možnost by měla být umožněna, ovšem návrat bude realizován pouze do zemí, které budou považovány za bezpečné. To je ten eh, nejkontroverznější bod a tady se opravdu těším na konkrétní návrhy našich stínových zpravodajů. Co udělat, aby to platilo nejen na papíře, ale i v reálu. Pokud jde o základní práva, tady taky reaguji na feedback od eh, svých kolegů. V textu jsem posílila odkazy, které se týkají mechanismu předkládání stížností a úředníka pro ochranu lidských práv. Byla jsem v kontaktu s celou řadou aktérů, kteří upozorňovali na problémy, které máme na vnějších hranicích Problém, který se očekává, je nedostatek lidských a finančních zdrojů. V tomto smyslu navrhuji návaznost mezi příspěvky, které budou členskými státy zasílány na technické záležitosti a příspěvky na stálý sbor. Pokud jde o statut agentury, tak tam jde o to určit, zda mají nosit zbraně. Já navrhuji, aby byla vypuštěna jedna výkonná pravomoc, to je ta, která souvisí s vydáváním nebo odmítáním víz. To by měly dělat jenom příslušníci Národní pohraniční stráže. To souvisí s principem subsidiarity. Abych shrnula ty hlavní změny. Tak školení by mělo být nedílnou součástí fungování agentury. Také zavádíme systém vnitřní kontroly a nezávislý přehled všech školicích programů. Zavádím také koncept horizontálních složek, které by měly být eh, začleněny do veškerých eh, rezortních komponentů. Myslím si, že základní práva, výzkum eh, a školení by měly být součástí tohoto horizontálního prvku. Také chci posílit roli Evropského parlamentu ve všech aspektech nařízení souvisejícího s agenturou a vycházíme z dohody, které bylo dosaženo před dvěma lety mezi oběma spoluzákonodárci. Myslím si, že ty styčné úřady by neměly být jen dočasné, protože často se jedná o dlouhodobější potřebu ve svých navržených eh, nebo předložených pozměňovacích návrzích. Eh, Navrhuji vytvoření těchto styčných úřadů také mimo území Evropské unie a ty by řešili pouze návraty. Agentura by měla být atraktivnějším místem k práci a také zde uvádím, že je nutno zajistit silnější parlamentní kontrolu. Jak už jsem říkala v úvodu, těším se na příspěvky všech stínových zpravodajů a dalších kolegů, kteří mají zájem o toto téma, ať už jde o to navržené přechodné období. Samozřejmě cílem je dosáhnout co nejširší schody, kterou podpoří co největší počet frakcí. Děkuji. Děkuji paní Mecole, za prezentaci návrhu zprávy a teď je čas dát slovo stínovým zpravodajům. Prvním stínovým zpravodajem je kolega Niedermiller. Děkuji. My si pamatujeme, že v roce 2016 spoluzakonodárce urychl přijetí nařízení Frontex, který vstoupil, které vstoupilo v platnost eh, ještě v roce 2016. Toto nařízení učinilo z Frontexu plnoprávnou evropskou agenturu a její mandát byl velmi rozšířen. Po dvou letech komise předkládá nový návrh, který chce rozšířit, ještě více rozšířit mandát agentury. Chci poděkovat paní Macole za skvělou práci a návrh zprávy je věrný návrhu komise. V tomto smyslu ji podporuji, ovšem zpráva také zahrnuje další prvky, které velmi vítám, například úsilí posílit základní práva a zaměření na vzdělání a školení a také posílení role Evropského parlamentu. Pokud jde o stálý sbor, tak eh, návrh zprávy je velmi realistický, protože vychází už eh, z toho existujícího počtu 1500 členů jednotky rychlého nasazení. Pokud jde o zapojení agentury do návratu z třetí země do jiné třetí země, tak s tím také souhlasím, jen jsem nebyl přesvědčen o tom, že by to bylo nutno eh, zavést v roce 2016. I teď si myslím, že je to spíše souvislost s eh, vnější činností Evropské unie než s řízením vnější hranice. pokud jde o to, aby byly přiděleny další pravomoci stálemu sboru, aby se zvýšila reaktivita Frontexu, tak si myslím, že to je věc, která by měla být eh, také v kompetenci členského státu. Členský stát bude také zodpovědný za kroky agentury. Kroky agentury by měly jít ruku v ruce s rozšířením zodpovědnosti. To jsou věci, které musí být posíleny ve všech činnostech eh, agentury, především v návratech, ale také jmenování výkonného ředitele a zástupců výkonného ředitele. Naše frakce bude připravena konstruktivně spolupracovat na této zprávě, protože ji považujeme za velmi důležitou. SD se bude snažit být co nejkonstruktivnější. Děkuji. Miller. Děkuji, pane Niedermillere. A nyní pan Vestisen. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to svoje jméno rozpoznal, není to problém, vážení kolegové. Děkuji za to, že jste předložili první pracovní dokument, ze kterého můžeme vycházet. Obecně mohu podpořit Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. V Evropě máme prostor volného pohybu bez vnitřní hranice a to proto také znamená, že řízení naší vnější hranice je záležitost, za kterou nesou odpovědnost všechny členské státy. A je potřeba, abychom to brali velmi vážně. Krize jednoznačně odhalila slabiny a mezery, v našich stávajících mechanismech. Abychom je překonali, myslím si, že agentura může sehrát klíčovou roli. Vidím, že je nutné, abychom měli víc zaměstnanců, víc vybavení. Je třeba posílit pravomoci, mimo jiné při vracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Je potřeba víc spolupráce s třetími zeměmi a musíme také zahrnout Eurosur do činnosti příslušné agentury. Další odpovědnosti, další pravomoci podle mě nepotřebujeme, pokud je o přenos pravomocí z hlediska politiky, kterou se agentura řídí. Je nepřijatelné, aby rozhodnutí v naléhavých situacích přecházela z rady na komisi. Pro skupinu EKR to představuje červenou linii. Já si myslím, že je nutné, abychom přidělili ty odpovědnosti a nesli důsledky. Já vím, že někteří kolegové už zmínili obavy v souvislosti s počtem eh, příslušníků pobřežní stráže v třetích zemích. A také pokud jde o posílené úkoly v oblasti navracení, já ty obavy chápu a doufám, že se nám podaří o těchto věcech konstruktivně vyjednávat. Těšíme se na další účast v celém procesu a děkuji vám. A nyní za Alde. Prosím, máte slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já zastupuji kolegyni Natali Griesbeck, která vás prosí, abyste omluvili její nepřítomnost, takže já přečtu její návrh. Děkuji a blahopřeji zpravodajce Robertě Mecola, která odvedla velmi kvalitní práci ve velmi krátké době. Roberta Metzola poukazuje na několik důležitých a zajímavých otázek, které souvisejí se stálým sborem, výkonnou pravomocí, ale také splaty. platy. Spravodajka ve své zprávě posiluje různá ustanovení týkající se základních práv a jejich dodržování a navrhuje vytvoření kontrolní skupiny, scrutiny group, což je podle mě velmi zajímavá myšlenka. Podporuji zpravodajku také v její vůli posílit a zajistit nezávislost eh, úředníka pro základní práva, komisaře pro základní práva. Musíme se ujistit, že bude mít k dispozici všechny kapacity a zdroje k tomu, aby mohl dobře vykonávat svou práci. Já předložím řadu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je za prvé pokud jde o stálý sbor, kladu si otázku, zda je uskutečnitelný ten současný návrh, který chce mít od roku 2020 10 tisíc stálých příslušníků tohoto sboru. Myslím si, že je to složité a proto bych uvítala větší flexibilitu, především o termín. Za druhé, pokud jde o školení, zpravodajka už posílila ustanovení v této oblasti, ale já bych byla radši, aby to byla agentura, která bude proškolovat pohraniční a pobřežní stráž stáleho sboru. Pokud chceme vytvořit skutečnou kulturu této agentury, tak je jasné, že ona sama musí být schopná školit svůj personál. Za třetí, Předložím také pozměňovací návrhy, které chtějí vyjasnit text, protože návrh nařízení mě připadá příliš složitý, především pokud jde o výkonnou moc a také otázky týkající se přístupu k údajům. Co mají agenti právo dělat nebo naopak ne? Za čtvrté, to je velmi důležitá otázka, která pravděpodobně bude předmětem debaty. Už několik kolegů to tady zmínilo. Týká se to možnosti, aby agentura realizovala návraty z třetí země do jiné třetí země. Tato otázka mě působí i nadále problémy. A konečně jsme se zamysleli i nad dalšími věcmi, například to, co minulý týden bylo prosloveno ve výboru LIBE. Říkal to Fabrice Ledgery, Ředitel agentury ten upřesnil, že zpráva hranice není pouze zpráva migračních toků, ale zároveň je to také boj proti organizovanému zločinu, terorismu a tak dále. Myslím si, že se musíme společně se všemi kolegy zamyslet, abychom zdůraznili tyto prvky. Toto je tedy v hrubých rysech eh, obsah pozměňovacích návrhů, které Alde předloží náležité lhůtě. Znovu děkuji paní Robertě Mecola, která, jak říkám, odvedla obdivuhodnou práci a já jí děkuji, že velmi zohlednila stanoviska kolegu. Děkuji, pane předsedo, tady jsem přečetl stanovisko paní Griesbeck. Merci, monsieur Dupré. Děkuji. Viděl jsem tady i paní Anu Gomeš, chcete něco říct? Ne, dobře, v tom případě. Si můžeme vyslechnout i komisi. Chce se komise na toto téma vyjádřit? Než eh, dáme znovu slovo zpravodaj, prosím. Mnohokrát děkuji, dobré odpoledne této chvíli toho v podstatě nemusí moc dodávat, protože my jsme si přečetli zprávu s velkým zájmem. Vítáme skutečnost, že byla zpracována tak rychle a mohu říct, že je nesmírně kvalitní. Ale v této fázi komise není schopná vyjádřit se k navrženým pozměvacím návrhům, k jejich obsahu. Děkuji za porozumění. Dobře. Paní Mecolo, chcete tady k diskuzi uzavřít? Dobře, já budu mluvit materštinou. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří reagovali na mou zprávu. Ty reakce pozitivní byly, to je pravda. A chci se vyjádřit k některým z těch věcí, které kolegové zmínili. Pokud je o výkonné pravomoci, Právě proto jsem se snažila omezit tu pojistku, aby se vyjasnilo, že členský stát, který bude státem hostitelským, bude udělovat výkonní, výkonné pravomoci a bude to nutné při konkrétních operacích. Pokud jde o ten počet, o 10 tisíc do roku 2020, já vím, že času je málo. Komise navrhla příliš ambiciozní časový plán a poté, co jsem mluvila se zástupci nejrůznějších vlád, bylo mi jasné, že ta lhuta by se měla prodloužit. Pokud jde o školicí akademii, já chápu postoj kolegyně Natalie Grinsbeck, také chápu, že ona má za to, že bychom měli mít jakousi kulturu Frontexu v tom smyslu, že každý, kdo bude pracovat ve Frontexu, by měl projít stejným školením. Já vím, že s tím jsou určité problémy, protože by to mohlo být příliš nákladné. Kdybychom měli akademii, protože instruktoři ve Frontexu musí pocházet z členských států. Ale já myslím, že jsem se pokusila ten text nebo tu podmínku ještě posílit. Pokud jde o organizovaný zločin, ano, myslím si, že tento aspekt také musíme posílit. Ještě víc, než jak jsem to navrhla. A pokusím se tedy s kolegy tyto aspekty ještě více posílit. Pokud je o navracení, ano, jak jsem říkala, je to kontroverzní záležitost. Já jsem skutečně přesvědčená o tom, že jsme v tomto ohledu postoupili ku předu, nastal určitý pokrok. Jak víte, já jsem zavedla těch pět omezení a my proto možná zpracujeme seznam zemí. Ale setkali jsme se, setkali jsme se s panem Ledgerem a on nám řekl, že třetí země může agenturu, jako je takováto, požádat o pomoc navrácením někoho do země, která je považována za bezpečnou, ale je také potřeba zohlednit realitu v sousedních zemích. Ale já si myslím, že tyto aspekty ještě můžeme projednat, až dostanu všechny pozměňovací návrhy, zamyslím se nad kompromisy. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Mecola. Takže to tedy bude všechno k tomu bodu, žádná další diskuse. Můžeme přejít dál k poslednímu balíčku a to jsou víza. To se týká mě, já jsem zpravodaj, takže mm, já bych začal jako předseda i jako zpravodaj, abych uvedl tento bod. Ehm, bod 8 Pozměňovací návrhy k eh, vízovému kodexu, který uvádí a stanoví podmínky pro vydávání víz pro krátkodobé pobyty a um, tranzity na letišti bylo eh, předá, předáno eh, přes 400 pozměňovacích návrhů, takže dovolte, abych vysvětlil tady své úvahy a pak bychom se mohli věnovat bodu 9, kde jsem zpravodaj e, také, což jsou tedy humanitární víza. Takže nejprve pozměňovací návrhy k, e, k vízovému kodexu. Jak jsem řekl, bylo dáno poměrně velký, podán velký počet pozměňovacích návrhů 174 GUE, 80 AD, 14 EPP, 4 moje frakce plus 12, 20 ENF. Nik, nic od EKR, ty jsou tedy asi spokojeni s návrhem komise. Většina z nich je z EPP a ALDE, jsou technické povahy tedy ústřední body fungování vízového kodexu. Pozměňovací návrhy zelených a GUE jsou obecnější i politicky. Některé z nich jsou také technické povahy, ale mnoho z nich má posílit humanitární aspekt um, vízového kodexu. Já jsem spolupracovala se stínovými zpravodaji na kompromisních návrzích. Um, my pracujeme rychle, protože jsme uh, usilovali o hlasování v Libe 3. prosince, což je nutné, pokud máme úspěšně dokončit uh, tento bod do konce mandátu. Um, takže se k tomu blížíme, už nemáme moc času. Kromě toho v únoru bychom se měli zaměřovat na jiné věci, to je posled, konec tohoto mandátu, takže bychom měli se snažit to dokončit. A já vám děkuji, pokud mi s tím pomůžete. Ne všechny pozměňovací návrhy mohou být předmětem kompromisu. Eh, někdy ty rozpory eh, vlastně moc neumožňují ten kompromis. Pokud tomu tak je, tak kompromisní pozměňovací návrhy se budou hlasovat eh, zvlášť, což je rozumné. Nyní se budu věnovat hlavním skupinám pozměňovacích návrhů podle témat. Jednak jsou to návrhy, které mají usnadnit vydávání víz, především na pro kulturní profesionály, SNDP a GUE. Můj názor je, že tady je e, dohoda na podpoře těchto návrhů. Pak je tady e, cestovní zdravotní pojištění. Většina se domnívá, že by to bylo možné, tak by prostě stačilo tento požadavek vyš, vy, vymazat. Tak jsou tady další návrhy, a to jsou poplatky za míza. A tady jdou ty návrhy různými směry. Některé, někteří chtějí snížit poplatky, někteří jiní chtějí zvýšit eh, poplatky. Další um, Ehm, chtějí, aby to bylo v souladu s námi občanské společnosti a podobně. My hledáme kompromis, které se týkají um, poplatku. Jsou tady konstruktivní návrhy, pan Depre, které by mohly být přijaty jako základ kompromisu. Jak jsme řekli na první schůzi stínových zpravodajů, Já budu eh, připraven ke kompromisu k eh, mém návrhu 21, pokud by celková dohoda o poplacích byla přijata. Další téma služby. Zvážil jsem vaše pozměňovací návrhy, můj návrh 23 a 163 pana Depre jsou kompatibilní a měly by být základem ke kompromisu eh, bod, článku 17.4. Myslím, že servisní poplatek by měl pokrýt všechny náklady, které souvisí s předložením žádosti o výzum jako z důvodu jistoty spotřebitele. E, lidé by měli znát celkové náklady žádosti o víza. Jsou tady zajímavé možnosti kompromisu v návrzích pana Depré. což bych si přál eh, tedy přijmout jako základ kompromisu. Páté téma vydávání jednotného víza. Článek 24. Hlavní bod takzvaný kaskádový systém. Všichni jsou chodně zlepšovat stávající systém. Eh, to by mohlo být tedy Um, přijetím um, návrhu komise k nímu vízu a pak usnadnit přístup k dalším vízům zase v souladu s návrhem pana Depre. Návrhy 194 a 193. Zbytek pozměňovacích návrhů k tomuto článku, tak tam bych žádal o vaši podporu k mým návrhům 32, pro mě by bylo obtížné navrhnout nějaký další kompromis. Ty návrhy proto musí být odhlasovány zvlášť. Šesté téma migrační a bezpečnostní riziko. Tady by nemělo se na to poukazovat, protože už tam je dost eh, výjimek a odkazů. Eh, budeme muset hlasovat odděleně, pokud byste nesouhlasili s mým návrhem vymazat eh, toto riziko migrace a bezpečnosti jako kompromis. Já se obávám, že to je také v souladu s paní Valero a paní Veržia. Ehm, dále eh, klíčový je článek 25 vazba s readmisí. Pro velké počet eh, skupin vízová politika by mohla eh, podpořit spolupráci třetí zemích v readmisích. Jak víte, tak já jsem byl proti této logice, protože jsem neviděl důvod pro návrhy komise v této věci. Žádné empirické důkazy. Ale během mnoha setkání, které jsme měli, mm, a vzhledem k různým návrhům v této věci, se mi zdálo poměrně jasné, že určitá ta vazba tam jako kompromis bude muset být. My nyní pracujeme na tomto kompromisu který by se pokoušel najít rovnováhu co nejdříve. Zase návrh paní Depre. Systém, který by na jedné eh, straně zvážil možné pobídky eh, pro státy, které jsou ochotny spolupracovat v readmisích, nejenom negativní důsledky, ale také rovnováhu mezi pozitivními pobídky a vazbu na readmise, což by mohl být rozumný základ pro kompromis. Mm, nakonec bych chtěl tedy eh, se věnovat humanitární dimenzi těch víz. Jak víte, pro mě bylo důležité se vzdát Um, tohoto ve vízovém kodexu, ale dělali jsme to, protože opozice, byla to nemožné kvůli opozici rady, komise a některé politické frakce které byly proti, že jediná cesta, jak dál, bylo prosadit to v mm, ve zprávě je iny. A já eh, se k ní vrátím eh, po této diskusi o vízovém kodexu. Teď mluvíme o vízovém kodexu a humanitární víza byla vlastně stažená a jsou, jdou paralelně. To je zpráva INY. A já doufám, že Libe může hlasovat 3. prosince a pak plénum to schválí, toto relevantní eh, téma což nám dá čas, jak to prosadit v tomto mandátu Evropského parlamentu před Vánoci a eh, před koncem mandátu Evropského parlamentu. To by bylo optimální. Já jsem vždy věřil, že vízová politika by se měla použít na eh, potvrzení našeho závazků, náš image na celém světě. Proto jsem prezentoval některé pozměňovací návrhy, abych posílil tuto dimenzi. Paní Verže a paní Valero dělali to tež. Některé naše návrhy mohou tam takto zůstat. Pokud se nám nepodaří nalézt podporu pro kompromis, tak se obávám, že tyto pozměňovací návrhy budou muset být odhlasovány zvlášť. Doufám ale, že většina tohoto výboru chápe, že tu humanitární dimenzi vízové politiky musíme zachovat, tím, že dáme podporu zprávě INY, zprávě z vlastní iniciativy o humanitárních vízech, kterou budeme poz- projednávat později. A nyní eh, dám slovo s eh, stínovým zpravodajem Pane Becker, máte slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Já eh, myslím, že toto je velice eh, mm, dobré, že se pokoušíme tento recast vízového kodexu prosadit ještě před, nebo odhlasovat ještě před vánoční pauzou. Já chci poděkovat panu zpravodaju, ke stínovým zpravodajům, eh, pokusy eh, formulovat kompromisy. My jsme dnes eh, my dnes chceme optimální spolupráci se, člen, se, se třetími státy. Především tady jde o podnikatele, umělce, sportovce, turisty a my chceme, aby pro ně bylo možné eh, se dostat do Evropy a proto musí dojít ke zjednodušení vydávání víz. Vedle toho by tady měla být eh, jakási vízová páka, která by členské státy při implementaci ehm, rozhodnutí o návratu vlastně podpořila. Jménem EPP chci ještě jednou konstatovat, že tato vízová politika, která má za základ readmisi, readmise, je pro nás velmi důležitá. My chceme konstruktivní vztah se třetími státy. Proto by mělo být snazší získat víza pro příslušníky těchto třetích zemí, pokud to ale nebude fungovat, tak musí být důsledky. To jedno nejde bez druhého. A přitom tady máme v této zprávě obsahy, které nemůžeme definitivně um, s tím souhlasit, například rozšíření definice eh, toho, jak sportovci vlastně se mohou dostat k tomuto vízu, především automatické mm, zohlednění členů rodiny považujeme za neakceptovatelné. V rámci um, zdravotního pojištění chceme nabídnout flexibilitu a podíváme se na to, jak můžeme jednat o kompromisech. Co se týče vízového poplatku, tak je pro nás jasné, že především inflace musí být um, eh, vlastně zauč, zohledněná, což není ten případ. A šengenská víza eh, v mezinárodním srovnání jsou už tak dost levná. A já chci konstatovat, že ten vízový poplatek nemůže být téma, na kterém něco selže, protože kdo si nemůže dovolit šengenské výzum, tak v Evropě se daleko nedostane, protože hold máme na životní náklady v Evropě, které jsou mnohem vyšší než financování vízového poplatku. Uh, ehm, 36 nevládních organizací s tím nemůžeme souhlasit, protože pak bychom mm, pak by najednou eh, každý, člen, každý příslušník třetího státu se najednou stal členem nějaké, nějaké nevládní organizace. To není možné. Migrace a bezpečnost, a je to vyškrtnutí, a eh, to nepřijímáme. Spravodaj už proto myslí na jmenovité hlasování, aby bylo jasné, kdo eh, se tady oddává snění a kdo vlastně toto eh, zaclunuje. Dále mm, vidíme velká bezpečnostní rizika a v tuto chvíli musíme ne, mm, v mnoha bodech tedy nemůžeme souhlasit, ale chceme jasně formulované kom, kompromisy, eh, ty nás budou potěší, máme ještě trochu času a až bude toto k dispozici, pak bych přijetí té zprávy ze strany parlamentu při eh, podpořil. Děkuji vám. Dank. Now, Mrs. Stevens. Děkuji. A nyní paní Stevens, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Stejně jako můj předřečník bych i já ráda poděkovala zpravodaji i stínovým zpravodajům za jejich spolupráci na tomto velmi důležitém tématu. Jsem ráda, že bylo dosaženo důležitého pokroku, protože je zásadní, pokud chceme pomoci k cestovnímu ruchu v Evropě, tak je zásadní přesvědčit cizince, aby jezdili do Evropy. Vízová řízení jsou důležitá pro turisty, pro podnikatele, pro umělce. A jak už říkal zástupce EPP, i moje frakce má určité připomínky k návrhu zpravodaje. Obecně bychom byli rádi, abychom se příliš nevzdalovali od původního návrhu komise. Jistě předložíme některé pozměňovací návrhy. Pokud jde o sportovce a umělce, tak zde je nutno, aby i oni měli viza jako všichni ostatní. Pokud je o povinnost uzavřít eh, zdravotní pojištění, tak my nejsme pro zrušení této povinnosti. Není možné, abychom my potom museli platit eh, lékařské výdaje těch, kteří přijedou do Evropy. A průběhu svého pobytu v Evropské unii státní příslušník třetí země musí být schopen nějakým způsobem uhradit své zdravotní výdaje, to znamená musí mít zdravotní pojištění. Pokud jde o cenu víz, tak my jsme pro navýšení této ceny, těchto poplatků, aby se pokryly skutečné výdaje, ale jsme připraveni udělit výjimky a osvobození například pro nezletilé. A pokud jde o náklady pro poskytovatele služeb, tak nechceme udělovat výjimky. A spojení mezi snadností víz a readmisní dohodou. Já vím, že vy nejste pro, my jsme opačného názoru, vy jako zpravodaj nejste pro, ale pokud nějaká země chce mít eh, určitá usnadnění, úlevy, pokud jde o víza, tak musí být ochotní spolupracovat v oblasti readmise. Takže mně přijde logické vytvořit spojení mezi těmito dvěma věcmi, jistou podmíněnost. Pokud je o humanitární víza, tak vy znáte mé stanovisko. To je následující bod na pořadu jednání. My i nadále opakujeme, že vytvoření humanitárního víza nemá žádnou přidanou hodnotu, protože členské státy už mají národní systém humanitárních víz a nepřipadá nám vhodné zasahovat do národních kompetencí členského státu v této oblasti. Je vhodnější, aby se tím Evropa nezabývala a aby nechala členské státy rozhodnout, kdo může vstoupit na jejich území a kdo ne. A to je důvod, proč jsme i nadále proti této souvislosti mezi vízovým kodexem a humanitárními vízy. Vy znáte naše stanovisko a to se nezmění. Děkuji. Stevens, Monsieur Depré. Pan depre. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám poděkoval za úsilí. Vím, že tato záležitost eh, byla pro vás poměrně náročná, protože nejdříve jste chtěl zavést ustanovení týkajících se humanitárních víz do vízového kodexu. Nakonec eh, jsme dospěli k tomu, že tato dvě témata budou oddělena, nicméně řešíme paralelně oba body, jak tedy vízový kodex, eh, tak humanitární víze. Děkuji také za to, že jste vzal v úvahu celou řadu našich pozměňovacích návrhů. Chci také říci, že cílem našich pozměňovacích návrhů bylo dosáhnout kompromisu, který bude přijatelný pro řadu delegací. Chci jen zopakovat pár bodů, pane předsedo, protože jsem neslyšel, že byste se o nich zmínil ve svém vystoupení. Za prvé, my chceme, aby členské státy zachovaly možnost pro všechny žadatele aby přímo podali svou žádost u svého konzulátu, to znamená u konzulátu členského státu. To znamená, nejsme proti poskytovateli služeb, ovšem jsme proto, aby tato možnost i nadále existovala. Za druhé, také jsem neslyšel, že byste o tom mluvil. Chceme, aby tyto žádosti byly předkládány nejdříve 9 měsíců před eh, datem cesty. Proč? Protože mnoho letenek se kupuje předem a ceny letenek eh, se velmi pohybují. Pokud chceme tedy na pomoci cestování do Evropy, tak by bylo vhodnější tuto lhutu spíše prodloužit, než zkrátit. Pokud je o cenu víc, eh, tak eh, my souhlasíme s výšením, se zvýšením této částky, tak jak navrhuje komise. A žádáme tři úpravy První, když někdo požádá o výzum a jeho biometrické údaje už jsou k dispozici a zbytek je platný, tak eh, může mít eh, slevu, protože i cena produkce toho víza se snižuje. Také by měla být snížena cena pro děti od 6 do 18 let a také připomínáme, že rodinní příslušníci občana EU jako se uvádí v článku 5 směrnice, by neměly platit eh, za víza, protože článek 5 to jasně říká. Pokud jde o lhutu na zpracování, tak si myslíme, že lhuta desíti dnů je rozumná, ale může být zkrácena pro žadatele o azyl, jejichž biometrické údaje už jsou zaneseny do systému VIS. Pokud jde o propojení s readmisí, tak eh, my, na rozdíl od vás, jsme pro vytvoření tohoto svazku a já jsem eh, to pochopil tak, že byste byl pro ten náš návrh, to znamená, že by se nepenalizovali občané, ale představitelé zemí které by nesouhlasily s tím, že by víza a readmisní dohody byly propojeny. Poslední bod. My jsme také požádali o to, aby rok poté, co nařízení vstoupí v platnost, komise předložila možnost, eh, tedy, nebo studii, která posoudí zavedení digitálních víz a odstranění nálepky. Žijeme v digitálním věku, pane předsedo, takže si myslím, že by bylo vhodné a náležité pozbudit komisi, která je poměrně moderní, v tom, aby byla na úrovni technologického vývoje doby. Takže, pane předsedo, jsme vám i nadále k dispozici a děkujeme vám za vaše úsilí, s kterým jste se snažil odblokovat obě dvě tato témata. Děkuji, pane Depre. Paní Veržia, teď máte slovo vy. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, nebo takto. Já bych vám ráda poděkovala za spolupráci. Myslím, že se dokážeme dohodnout. Pokud ovšem nebudeme tady dělat nějaké umělé rozdíly mezi těmi, kteří jsou snílci a mezi těmi, kterým leží na srdci bezpečnost. Já si myslím, že nám všem leží na srdci bezpečnost. Já už na tom pracuji dlouho a zaznamenala jsem vývoj od prvního vízového kodexu. Já si myslím, že bychom měli nadále respektovat jeden druhého a naše stanoviska. Pro mou frakci vízová politika je součástí obrazu Evropské unie ve světě a touto politikou dáváme určité prvky do tohoto obrazu, jimiž chceme přitáhnout eh, cestující na naše území. Je to součástí práva na mobilitu. Já tedy souhlasím v podstatě se vším, co zde bylo řečeno, pokud jde o sportovce, umělce, studenty, nevládní organizace. A myslím si, že si musíme dát pozor především na to, abychom nepoškozovali nikoho, pokud jde o prostředky, aby tedy člověk nebyl vyloučen z možnosti přijet na naše území kvůli tomu, že na to nemá prostředky. Proto by zde měly být výjimky pro mladistvé do 18 let. Já si myslím, že zvolit si jiný limit, věkový limit než 18 let, to nemá smysl. Myslím si, že by zde mohly být také slevy, které zohlední to, co říkal náš kolega Depre. To by byly tedy slevy související třeba s tím, že už jsou vaše údaje v systému VIS a tak dále. Já s tím plně souhlasím, myslím, že na tom se dokážeme dohodnout. Za sebe musím říci, ale to určitě nikoho nepřekvapí, že mě mrzí, že jsme z tohoto vyškrtli humanitární víza, že je řešíme zvlášť, ale myslím si, že pokud jde o žádost o humanitární ochranu, my jsme nechtěli, aby členské státy tyto možnosti akceptovaly, tak my chceme, aby i zde eh, bylo tedy snížení, aby ta humanitární otázka byla zohledněna. Na rozdíl od kolegů, kteří vystoupili přede mnou, tak má frakce je proti poskytovatelům služeb, eh, proti tedy tomu subdodavatelství. A proč? Protože víme, že v mnoha zemích to povede k zneužívání. A já si myslím, že alespoň se tady můžeme dohodnout na tom, aby se toto zneužívání dostalo pod kontrolu. Souhlasím s tím, co říkal pan Depre. V každém případě by se neměly zrušit možnosti předkládat žádosti o výzum na diplomatických úřadech a konzulátech. Musí to být alternativa. Rozhodně poskytovatele služeb nemohou být jedinou cestou, jedinou možností. V každém případě jsme pro snížení cen těchto poskytovatelů služeb, protože víme, že zde dochází ke zneužívání a jsme také proto, aby se propláceli náklady na výzum pro ty, kteří výzum nedostali, protože v některých zemích to vede k opravdu obrovským částkám, které jsou požadovány od lidí, kteří prakticky nemají žádnou šanci dostat výzum. Takže si myslím, že výzová politika by neměla být politikou cenovou a výběr nemá probíhat na základě toho, kdo je co schopen zaplatit. My chceme, aby rodiny, rodinní příslušníci byli také zbaveni eh, té, nebo tedy osvobozeni od poplatku za výzum, také doprovázející děti, třeba u sportovců nebo u různých kulturních událostí, by měly být eh, tedy osvobozeny od poplatku. Nechápu, proč jsou tím někteří tak posedlí. A poslední věc, víte, že v mé frakci nesouhlasíme s tím, aby se dělal vztah mezi mobilitou a readmisí, ale myslím si, že návrh, který předkládá pan Deprej, rozumný, protože nám nejvíc leží na srdci to, aby občané, tedy příslušníci třetích zemí, nebyli svými vládami vzati za rukojmí, nesmějí být oni zbaveni víc, ale naopak musí to dopadnout na jejich vlády, na jejich představitele. Teď mám na mysli především ty země, které mají humanitár, z humanitárního hlediska naléhavou situaci a bylo by velmi nebezpečné, aby ty země, které pošlapávají lidská práva, potom neumožňovali svým občanům, svým státním příslušníkům získat víza, aby tedy to dopadlo na jejich občany. Takže to jsou podle mě návrhy, eh, které tedy usiluje o kompromis z naší strany a děkuji ještě jednou panu zpravodaji. Děkuji, děkuji paní, děkuji paní Veržia. Jako obvykle vám děkuji všem za vaše komentáře a trvám na tom, že já tedy jako zpravodaj jsem dělal, co jsem mohl a mm, žádám tedy o mm, vaši snahu dospět k rozumnému kompromisu. Vy jste slyšeli eh, mnohokrát, jak jsem mm, vyjadřoval bolestivě, tedy, že se blížíme ke konci tohoto mandátu. A já se obávám eh, o tedy výsledky tohoto výboru Libé. Svobody, základní práva, justice, vnitro. To je třeba zlepšit pro mm, to, abychom zvyšovali naši schopnost reagovat na problémy občanů. Takže vás vyzývám o kon, tedy úsilí, eh, abyste se přiblížili ke kompromisu. Dovolte, abych řekl, já jsem za všechno na vědomí, všechny vaše připomínky. My chceme mm, vyvinout úsilí, my připravujeme technickou schůzku ve středu poledne ve 12 hodin, která eh, písemně tedy uvede ty eh, pokusy o kompromisy, protože tlačí na nás čas v této velice napjatém harmonogramu. To je mm, často tedy tak ve výboru Libem se snažíme co nejrychleji schrnout expoze, ty bloky, eh, témata kompromisu. Mnoho těch bodů, kterých jste mluvili, ty již byly um, ty na uh, vědomí pozměňovací návrhy, co se týče možnosti vydávání eh, víz um, na konzulátech, ambasádách a ne tedy třetími stranami, poskytovateli služeb. Co jste řekli tedy k tomu eh, hodnocení ze strany komise po určitém časovém období? Takže, eh, že by tedy mm, se objevila nějaká nová zpráva, nějaké ponaučení, které by vyplývalo z té zkušenosti. A mnoho z těch věcí, které tady, mm, kterou tady řekl pan Depre konkrétně, tak to již bylo tedy vzato na vědomí a samozřejmě také možnost snížení poplatků pro eh, ty, kteří z toho mají prospěch poslední tedy generace systému. Eh, snažíme se tedy eh, skutečně, aby ty poslední finální kompromisy byly viditelné, takže prosím, snažte se, abychom naše výsledky zlepšili to není tak uspokojivé v tomto mandátu. A e, vzhledem k času, který nás tlačí, tak se dostáváme tedy ke konci, tak bych se vyjádřil k těm té doplňkové zprávě, která je zpráva z vlastní iniciativy no, humanitárním výzum, o kterých, jak víte, e, mi tak leží na srdci. Situaci všichni dobře znáte. Konference předsedů navrhla, aby se výboru LIBE umožnilo předložit novou zprávu, které se bude hlasovat na plenárce v prosinci. Jde o stejnou věc. Víte, že byly protesty, byli tady lidé, kteří nebyli spokojení s tím konečným výsledkem a bylo to také podmíněno tím, že když došlo na zveřejnění výsledku, lidé už odnesli, vytáhli si kartičky. Takže jde o zrychlený postup s cílem, jak už jsem říkal, hlasovat znovu na plenárce v prosinci a časový plán už byl před tímto zasedáním rozeslán. Stejný tým, stejný stínový zpravodajové, stejný zpravodaj neboli já, byli jsme všichni jmenováni koordinátory LIBE, bude velice nabitá lhůta, pro, blízká lhůta pro pozměňovací návrhy, to bude v podstatě formalita, protože by se neměla znovu otevírat politická dohoda. Neměly by se otevírat žádné problémy. Přidržíme se vyjednaného textu a pak tedy bude proveditelné, aby měl výbor Libe text, o kterém se bude moct hlasovat, o té zprávě, 3. prosince a závěrečné hlasování proběhne na plenárce ve Štrasburku v prosinci. Já se snažím toto důležité hlasování naplánovat na úterý nebo na středu na plenárku. Já myslím, že je to rozumné, protože v pondělí lidé teprve budou přijíždět, ve čtvrtek spousta lidí bude odjíždět. To je jisté. Takže ať je to úterý nebo středa, nějakou rozumnou dobu na plenáce ve Štrasburku. A samozřejmě cílem bude zajistit si co nejvíc hlasů pro tuto zprávu. Připomínám, že potřebujeme kvalifikovanou většinu. Takže abychom našli rovnováhu v celém tom balíčku, aby to bylo proveditelné, Chci vás poprosit o spolupráci a o podporu, aby se předložil stejný text jako ten, o, kterého se původně, o kterém se původně hlasovalo na plenárce. Nic se nezměnilo. Předložíme tady stejný text, který odsouhlasili jednotlivé frakce u toho předchozího hlasování ve výboru Libe, aby to bylo konzistentní, abychom vyslali správný signál evropským občanům a veřejnému mění, které nás sleduje a které čeká, že v této oblasti budeme reagovat. Prosím vás o spolupráci. Aby se to podařilo. Takže 3. prosince budeme hlasovat v Libe a 10. nebo 11. nebo případně 12. prosince na plenárce. A děkuji vám za spolupráci. Chce k tomu někdo něco říct? Paní Gomeš, vy se hlásíte? Ano, pane předsedo, já vás mohu úplně podpořit. A spolu s vámi chci apelovat na kolegy, aby podpořili ten postup, který navrhujete. Jako poslankyně tohoto parlamentu jsem si opravdu připadala hrozně, když jsem viděla, co se stalo na poslední plenárce s touto zprávou. A skutečně doufám, že to bylo nějaké nedopatření a ne důsledek politického postoje hlavních frakcí v tomto parlamentu. Plně s vámi souhlasím. Děkuji, paní Komeš. A teď už jen krátce, prosím, protože tlumočníci musí odejít v 18.30. Dobře, velmi stručně. Za prvé jsem velmi rád, že bylo možné, aby se o této věci znovu hlasovalo. Chci něco říct k tomu, jaký jsme si dělali průzkum mezi těmi, kdo budou hlasovat. Někteří z nich potom ku podivu o humanitárních vízách nehlasovali. Byl to stejný počet lidí z ELS, a SAD. Ku podivu byla většina z ALDE. Takže nebyl důvod dělat z toho nějakou politickou záležitost. To ne. protože tam nebyly skupiny, které stojí proti sobě, jako třeba e LS. Já chci, aby bylo jasné, že teď nám nepřipadá, že některé aspekty jsou jasně vyjádřené. My vám, vážený pane zpravodaji, znovu napíšeme, co tím máme na mysli. Potřebujeme, aby se to opravdu vyjasnilo. Pan Depré má také kompromisy. To nám nepřipadá dostačující, aby se vyjasnilo, že jsou velké problémy s kapacitou konzulátů a velvyslanectví. Týká se to i některých dalších aspektů, jak víte. Především není jasné, že spousta mých kolegů není pro ta humanitární víza, takže já nemůžu zaručit, že bude větší počet zastánců. Mně by se to líbilo, ale zase nemáme dost času. Možná, že se ještě nejde čas na to, abychom našli nějaký kompromis. Třeba se to podaří překlenout společnými silami. Děkuji. Paní Veržia? We, uh... Ano, já jsem vám chtěla říci, že u tak důležitého hlasování je normální, abychom si ověřili, co se vlastně stalo a abychom neměli pochybnosti ohledně většiny, kterou musíme spojit ohledně tohoto textu. Jak jsem říkala, nebo jak jste říkal vy, má to být kvalifikovaná většina, ovšem tedy kvalifikovaná většina Evropského parlamentu. Bylo 394 hlasů pro a pouze 117 proti. Takže šlo by o to opravdu v rámci zrychleného zřízení předložit text v nezměněné podobě. Dosáhli jsme tohoto rozhodnutí, nechceme teď znovu otvírat pandořinu skříňku, není na to čas a právě toto je ten text, které, o kterém se musí znovu diskutovat. Děkuji. Jen slovo závěrem. Viděli jste, co se stalo. Chybilo nám 26 hlasů pro, abychom dosáhli kvalifikované většiny. A to potřebujeme, abychom to prosadili. A to si myslím, že to je ta velká zpráva. Bylo by skutečně nepochopitelné, že Evropský parlament není, vyslat, není schopen vyslat jasný signál, když jde o zprávu z vlastní iniciativy. která je plná kompromisů a také plná kompromisů natolik, aby to prošlo, aby to získalo tu kvalifikovanou většinu Evropského parlamentu. Tyto kompromisy jsou výsledkem jednání, složitého jednání. Nám se podařilo tyto politické kompromisy sjednotit, aby ten vízový kodex mohl být přijat. Já vás tedy prosím, abyste udělali maximum, abyste předali tuto zprávu politickým frakcím, které zde zastupujete, abychom v tomto hlasování v prosinci jsme prosadili vízový kodex. To by bylo skutečně to správné, co bychom měli udělat. Bylo by nepochopitelné, kdyby se nám to nepodařilo. Děkuji vám za to. Tím se blížíme tedy ke konci zasedání. Zítra v 9 hodin se znovu sejdeme tady na výboru Libe. Děkuji a dobrou noc.